pana Barosa ohledně legislativního a pracovního programu Evropské komise na rok 2010. Kromě předsedy Evropského, Evropské komise zde máme mnoho dalších komisařů Evropské komise. Čili Evropská komise skutečně je zastoupena velice silně, protože je to téma, které je nesmírně důležité nejen pro Evropskou komisi, ale i pro nás. Tento bod jsme museli rozdělit. protože došlo ke změně na našem dnešním programu. To znamená, že po vystoupení pana Barosa proběhne vystoupení zástupců politických frakcí, tak abychom mohli reagovat tímto politickým způsobem, politickým prohlášením na plán Evropské komise pro rok 2010. Poté poprosíme pana Barosa, aby vystoupil opět a aby reagoval na vystoupení předsedů politických skupin. A nyní máte slovo, vážený pane předsedo. A děkujeme vám samozřejmě za to, že jste mezi námi. Víme, že to nebylo jednoduché pro nás, pro všechny dostat se sem do Štrasburgu. Mnoho poslanců dokonce ani zatím ještě nedorazilo do Evropského parlamentu, proto jsme se rozhodli nevolit v rámci stávajícího plenárního zasedání, protože všichni mají právo volit a jelikož někteří poslanci se nemohli dostavit do Štrasburgu, museli jsme uplatnit nová pravidla pro tuto plenární schůzi. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jsem nesmírně rád, že mohu představit první pracovní program Evropské komise. Je to pracovní program, který je zároveň prvním programem od vstupu do platnosti Lisabonské smlouvy. Je pro mě velikou ctí, že mohu zde být rovněž doprovázen prakticky celou Evropskou komisí. Rovněž je to i určitý projev respektu vůči vašemu parlamentu. Tento program představujeme ve velice závažném okamžiku pro Evropu, protože nyní musíme opravdu konat je to založeno na našem politickém dialogu. Probíhaly intenzivní konzultace, které jsou založeny na různých hlavních politických směrech, které jsem představil pro následujících pět let. A právě Evropský parlament mě požádal v září, abych připravil tuto zprávu, abych připravil toto prohlášení Chtěli jsme připravit společnou vizi jednotlivých aktivit, které nás čeká a celá Evropská komise obdržela v únoru důvěru Evropského parlamentu v tomto ohledu. To znamená, že tento pracovní program v podstatě znamená konvergenci jednak politických priorit, které jste představili vy, vaše instituce a zároveň to představuje opravdu velice dobrou platformu pro dosažení ambiciozních cílů. Naším hlavním cílem je dostat se z krize a dosáhnout opravdu um, udržitelného rozvoje a i zaměstnanosti. V nedávné době jsme hovořili o výsledcích Evropské rady v tomto ohledu. Dále jsme sestavili různé finanční mechanismy pro Řecko, které jsme dokončili 11. dubna. Evropská komise hrála velice důležitou roli v tomto mechanismu. Mm, jakmile bude Řecko požadovat aktivaci tohoto nástroje, Samozřejmě, že je logické pr- tento postup, protože my jsme byli zapojeni do celého problému samotného začátku a snažili jsme se najít politické, určité i politické řešení tohoto problému a zároveň dosáhnout stabilitu v rámci eurozóny. To vše jsme samozřejmě dělali na základě respektu, solidarity, ale zároveň odpovědnosti, která na nás leží. Ovšem chceme udělat ještě více proč dáme um, se, proč došlo k tomuto problému a chceme zabránit jeho opakování. Právě proto jsme se opětovně zabývali i paktem růstu a stability, tak abychom posílili ekonomický dohled a abychom se nevěnovali pouze otázkám deficitu. Potřebujeme permanentní mechanismy, které by řešily krizovou situaci. To znamená, že v rámci Evropské unie, především v eurozóně, toto potřebujeme. Toto jsou samozřejmě hlavní výzvy a musíme využít veškeré možnosti, které nám v tomto ohledu poskytuje Lisabonská smlouva. Právě proto jednou z prvních iniciativ Evropské komise v tomto ohledu příští měsíc bude představení určitého prohlášení posílené koordinace našich politických, pol, politických postupů. Samozřejmě, že máme, leží nám na srdci je společný zájem celé Evropy. Musíme posílit tento systém, musíme vzít v potaz veškeré možná, veškerá možná rizika, nevyváženosti ekonomické. Musíme zlepšit vnitřní mechanismy, které máme k dispozici a využít kvalitnější strukturu, jakož i koordinovanější přístup, tak aby opravdu naše veřejné finance byly udržitelné, abychom vytvořili vhodný, vhodný rámec, který by byl udržitelného dlouhodobého charakteru. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, v posledních 18 měsících jsme dosáhli velikého pokroku při vytvoření mnohem etičtějšího a solidnějšího finančního systému, odpovědného systému a na této cestě bychom měli pokračovat, pokud jde o různé, různé usměrnění celé oblasti. Potřebujeme vytvořit dohled nad tímto sektorem, toto všechno se neustále vyvíjí. Jsem přesvědčen o tom, že pokud jde o alternativní fondy, investice v této oblasti kapitál, investiční. Já si myslím, že dosáhneme té hlavní etapy, kterou chceme dosáhnout v tomto ohledu. Je to náš společný cíl nejenom Evropské komise. Chceme vytvořit nový systém dohledu nad finančním sektorem v Evropě, který by byl funkční od začátku příštího roku. V roce 2010 Evropská unie představí několik návrhů v tomto ohledu, pokud jde o klíčové oblasti pro tyto trhy, dále je to garance vkladů, finanční trhy a tak dále. Musíme samozřejmě chránit eh, především eh, drobné střadatele, musíme věnovat velikou pozornost této oblasti. Dále jsou to záležitosti různých nástrojů, CD, CDA, dále jsou to nekryté eh, nákupy a tak dále. A zároveň předložíme nové hlavní směry, pokud jde o, řekněme, selhání bank nebo bankroty a podobně. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Evropská komise se snaží představit tuto strategii pro rok 2020 jako náš základní, základní úhelný eh, kámen. Chceme, aby se Evropa opětovně navrátila k inteligentnímu, udržitelnému, inkluzivnímu růstu. Musíme spolupracovat při dosažení tohoto cíle. Evropský parlament, členské státy, Evropská komise, tak abychom nejenom vybudovali, ale i udrželi tuto hybnou sílu. Chceme dosáhnout tuto sociální tržní ekonomiku do roku 2020 a to bude vyžadovat obrovské úsilí všech aktérů, všech částí evropské společnosti. Na evropské úrovni musíme přinést naši předanou hodnotu a to je v podstatě rolí digitální agendy, zároveň um, industriálních politik, našeho plánu pro výzkum, obnov, um, inovace, nová, nové dovednosti pro nová pracovní místa, mobilitu, boj proti sociálnímu vyloučení. Toto jsou právě oblasti, kde bychom mohli přinést přidanou hodnotu. Chceme uh, mít ekonomiku, která bude odolná proti klimatickým změnám, které byly naší hlavní prioritou externě, interně, energetika, doprava. Toto jsou sektory, kterým budeme věnovat velikou pozornost. Je pro nás důležité, abychom opravdu využili těchto výzev pro naši konkurenční výhodu. Jednotný trh představuje trh, půl miliardy spotřebitelů, potřebujeme vytvořit dobrá pracovní místa, musíme mít um, ty správné volby pro naše, um, možnost volby pro naše občany, spotřebitele, musíme využít veškerý potenciál, především pro malé a středně velké podniky. To je nesmírně důležité, protože tyto podniky jsou hlavním aspektem při tvorbě nových pracovních míst v Evropské unii. Chceme, aby se náš společný trh dostal do 21. století, jakožto kvalitní trh, to je naší hlavní prioritou i pro rok 2012. Toto je zároveň předmětem zprávy, o kterou jsem požádal pana Maria Montiho a kterou nám představí v brzké době. Rád bych zdůraznil zároveň sociální inkluzi, začlenování v rámci naší vize pro rok 2020, protože síla společnosti je právě leží na těch možnostech, které vytvoříme pro nej postiženější občany nebo nejohroženější, chceme podporovat zaměstnanost a sociální soudržnost. To znamená, že chceme využívat i možnosti nových sektorů, které budou vytvářet nová pracovní místa. Znamená to poskytovat lidem se správnými zručnostmi vytvořit opravdu udržitelnou zaměstnanost a podporovat ekonomickou, ekonomický přechod, toto přechodné období, tak aby to nemělo, řekněme, dopad na mladé lidi, abychom vytvořili hodné přechodné období od studia na pracovní místa na základě naší evropské platformy boje proti chudobě, chceme zároveň eh, v tomto ohledu dosáhnout naši cílu, protože máme rok boje proti chudobě a sociálním vylučování. Toto všechno tvoří základ naší eh, teritoriální i sociální soudržnosti v rámci Evropské unie. Vážený pane předsedo, milí poslanci, poslankyně, Obavy našich občanů jsou hm, hlavním hnacím motorem našich plánů, našich um, strategií. My připravíme v letošním roce program, který se zaměří především na to, aby pokud jde o integraci evropského prostoru bezpečnosti, svobody, ehm, aby, tento, aby tyto výsledky a výdobytky byly konkrétnější pro naše občany. Představuje, náš program představuje komplexní program pro oblast bezpečnosti, pravedlnosti a svobody naši občané jsou v centru naší pozornosti. Chceme jim umožnit vykonávat svá práva jednodušším, otevřenějším způsobem. Chceme vytvořit Evropu otevřenou, ale zároveň bezpečnou. Chceme bojovat proti přeshraniční kriminalitě, chceme mít společnou asilovou politiku. Svoboda, bezpečnost, spravedlnost. V této oblasti v posledních deseti letech Evropská unie začala aplikovat volný pohyb občanů, dosáhli jsme společných politik v tomto ohledu a výsledky jsou opravdu významné velice výjimečné. Ovšem v tomto období, kdy se snažíme překonávat se musíme právě podporovat a bránit hodnoty Evropské unie. Musíme využívat veškerý potenciál, který nám nabízí i Lisabonská smlouva. Akční plán představuje komplexní Eh, opatření, které by mohly implementovat naše priority na evropské, ale i globální úrovni. Lisabonská smlouva, její vstup v platnost představuje nástroj, kterým prokážeme ještě větší, rozsáhlejší ambice v tomto ohledu. Posílená role vašeho parlamentu, efektivnější rozhodovací proces rady, konzistentnější, koordinovanější přístup členských států v rámci rozhodování rady a dále je to pohled eh, nebo mm, ro, mm, dále jsou to je to postup Evropského soudního dvora, to všechno by mělo reagovat na obavy a očekávání našich občanů. Když se podíváme do roku 2020, měli bychom zároveň reagovat na dlouhodobé záležitosti, kterou bude, které budou mít přímý dopad na život našich občanů, protože když bude konat ní, přinese nám to ovoce do budoucna chceme otevřít eh, debatu o budoucích penzijních systémech, tak abychom umožnili různé, různé možnosti eh, těch udržitelnosti tohoto systému, adekvátnosti těchto systémů. Samozřejmě, že mnoho hybných pák je na národní úrovni v tomto ohledu. Ovšem to nám nesmí bránit v tom, abychom zajistili to, že Evropská unie skutečně přijde s maximálním příspěvkem i do této oblasti. Pokud je o externí záležitosti, máme zde nové role našeho, naš, naší diplomatické služby, místo předsedkyně Evropské komise v tomto ohledu, která by měla posílit naši externí politiky. Vytvořili jsme například i obchodní politiky, priority, pokud je o jednání v této oblasti s našimi partnery, mm, v oblasti přístupu na trh, regulační rámec, globální nerovnosti. Naše cíle v, pro rok 2020 představíme na globální úrovni, například na G20. Evropská komise bude reagovat i na výzvy v oblasti energetické, geopolitické záležitosti, abychom zajistili bezpečnou, udržitelnou mm, energetiku. Dalším klíčovým bodem, prioritou pro Evropskou komisi je i mezinárodní rozvoj mezinárodní politiky, abychom měli akční plán i pro rok 2015 pro summit o e, cílech tisíciletí. Dále připravíme na Eh, letní, na eh, červnové radě i společný pohled, eh, který bychom chtěli představit v září i na mezinárodní konferenci ohledně globálního akčního plánu pro dosažení cílu tisíciletí do roku 2015. Chceme Evropu, která bude otevřená a která představuje konkrétní aktivity, která projevuje solidaritu s těmi nejzranitelnějšími ve světě. A na závěr, tak jak to už dohodl Evropský parlament, představíme i um, revizi rozpočtu na konci letošního roku, podíváme se na klíčové zásady, parametry, které bychom, které bychom mohli využít nejefektivnějším způsobem v tomto ohledu. Chceme vzít samozřejmě ale v potaz i naše priority v rámci strategie 2020. Budeme analyzovat klíčové oblasti, jakým je zemědělství a, koher- a koheze. Evropský parlament bude plně, plně zapojen do této rozpočtové revize. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, rád bych ještě na závěr se zmínil o některých inovačních pracovních programech. To jsou naše stávající programy, budoucí programy, které by měly vytvořit ten správný rámec pro naše instituce, tak abychom mohli společně zacílit naši pozornost tímto směrem musíme do toho zohlednit i víceleté programy, různé iniciativy, výzvy v tomto ohledu. Připravíme pro budoucnost pracovní programy, které by měly být konkrétním projevem, příkladem tohoto partnerství, propojení, které bychom chtěli mít s vámi, s Evropským parlamentem v rámci stávajícího mandátu. V rámci tohoto pracovního programu máme 34 strategických iniciativ, které identifikujeme a které jsme předložili, které chceme předložit do, před koncem letošního roku. Jistě budete souhlasit s tím, že je to velice ambiciózní program pro následující 8 měsíců. Je zde mnoho dalších iniciativ, nejen pro rok 2010, ale i do dalšího období. Je to pouze jakýsi seznam jednotlivých iniciativ, kterým se chceme věnovat v následujících letech. Ovšem nejsou to, nejsou to tyto všechny iniciativy, které by měly vést k nějakým konkrétním plánům, protože v rámci kvalitních regulativních postupů bychom si měli zvolit ty prioritní oblasti, a ve, který se, ve který bychom měli připravit pracovní program, který bude poté revidován. Každoročně budeme definovat nové strategické iniciativy, využívat víceletých, víceletých um, priorit a tak dále. Potřebujeme postupovat opatrně, ale zároveň chceme určitou transparentnost um, v tomto ohledu a zároveň pružnost, abychom předvídali vývoj, který nás čeká, poučili jsme se i do budu- i z minulosti. To znamená, že bychom měli předvídat i to, co je nepředvídatelné. V posledním roce jsme viděli to, že ten strategický plán v podstatě není neměný, musí se, musí se přizpůsobit realitě, skutečnosti. Pracovní program, který dneska s touto hrdostí předkládáme, program pro 2010 je ambiciozním plánem a zároveň představuje potřebnou, potřebný realistický rámec pro naše politiky v tomto roce. Je realistický, je to realistický program, pokud spojíme naše síly, pokud budeme spolupracovat při realizaci těchto včasných cílů, které chceme plnit ve jménu našich občanů, chceme, aby rok 2010 byl opravdu tím základním, tím, tím významným bodem, protože Evropa od nás očekává, abychom opravdu splnili očekávání, které na nás kladou. My, naší povinností je tvořit prosperitu a lepší budoucnost pro naše občany. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji, děkuji, paní převodní. Děkuji. Pane předsedo Baroso, za tento obsáhlý přehled iniciativ komise na 8 měsíců, které před sebou máme. A nyní dáváme slovo politickým skupinám. Chtěl bych říci, že strategické partnerství, o kterém, pa, pane Baroso, hovoříte, je pro nás důležité. My rozlišujeme mezi legislativní a exekutivní eh, a ta jejich spolupráce je velmi důležitá a e, právě proto jsme velmi rádi, že jste hovořil o nejbližších možných kontaktech mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. A fakt, že tolik komisařů přišlo na tuto e, na toto zasedání o tom svědčí a dovolte, abychom začali příspěvkem pana Sajera za EPP bizottság ambiciózus. E, vítáme pracovní program Evropské komise iránti tisztelet. A těší nás velice, že e, se jedná o úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Máme velkou radost z toho, že jste tady všichni přítomní. Trochu nám, nás však tíží, že jsme ztratili několik měsíců v tomto roce protože Lisabonská smlouva vstoupila v platnost pozdě a no, neumožnilo, neumožnilo to tedy, abychom vytvořili rovnovážnou situaci mezi rozpracováním a uskutečněním pracovního dokumentu. Doufáme velice, že v tomto roce se nám podaří e, tuto rovnováhu vytvořit. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost Nemáme žádné námitky. Ani parlament, ani komise, ani rada a také nemáme žádné důvody ehm, nezačít s prací. Musíme se eh, za to zasadit, musíme obhajovat zájmy občanů a starat se o eh, jejich blaho. Evropská lidová strana má dva seznamy, co se týče pracovního programu. Tyto seznamy jsme vám už dali k dispozici. Krátce pak přejdu k detailům tohoto, těchto seznamů. Jsou to seznamy věcí, které se mají uskutečnit a tady jsme vyčíslili veškeré činnosti, které od vás očekáváme. Rádi bychom, aby komise zvolila jiný přístup. Nepřejeme si, aby činila jen legislativní návrhy a aby je vždy eh, předkládala do, pří, do října eh, jenom ze 40% k nám pak dorazí, protože pokud to takto zůstane, tak eh, parlament nemůže uplatnit svá práva a nemůže vyjádřit své stanovisko k těmto návrhům komise. A také bychom si přáli, abyste pak na tyto legislativní návrhy, na tyto pracovní programy eh, nereagovali jako na pětileté, eh, na, jako pletiletky komunistických režimů, eh, protože na začátku už tyto cíle nebyly v pořádku a co se týče mm, uskutečnění, těchto cílů. To je jenom pak eh, zlomek z toho, co se skutečně eh, uskuteční. Nechceme, aby občané byli zmateni. Spousta zemí je v krizi, protože tady byla zkreslena data, protože se mlčelo o deficitu rozpočtu. A teď jsme všichni na jedné lodi. Maďarsko, Řecko se nacházeli v podobné krizi, eh, v podobné obtížné situaci. A od komise si přejeme, aby pojmenovala jednoznačně země, které nedodržují pravidla. Jeden kolega řekl, že eh, ti, kteří chtějí zatajit skutečnost a nechtějí říci pravdu, eh, tak přispívají k většímu zlu nechápejte mě špatně, nechci obvinovat komisi za tuto krizi. Vlády jednotlivých členských států by měly nést odpovědnost za tuto krizi, ale komise měla vystupovat daleko jednoznačněji a daleko intenzivněji. A e, v následující části bych rád pohovořil o tom, co musí komise udělat. Od komise žádáme, aby rozpracovala program Ehm, k novému vytvoření eh, pracovních příležitostí. Ehm, eh, pracovní příležitosti v Evropě, to je to nejdůležitější. To má být naším ehm, leitmotivem. Pochopitelně, jestliže hovoříme k občanům, tak eh, musíme zvolit jazyk, musíme používat jazyka, který je občané rozumí. Já pocházím z bývalé komunistické země a nesmím se tedy odvolávat na takzvané pětiletky. Proč? bychom strategii 2020 měli nazývat program pro vytvoření pracovní příležitosti. Třeba stokholmský program, byl tady stokholmský program, který je zaměřen na bezpečnost pasažérů a občanů. Velice záleží na tom, jak zvolíme jednotlivé výrazy. Považujeme za důležité, aby malé a střední podniky eh, také spolupůsobily eh, při vytváření nových pracovních příležitostí a nechceme, aby tento program Eh, sloužil jen tak k vytváření pracovní příležitostí, ale aby to bylo přijato bez kritiky parlamentu. Všechny vlády eh, se musí zasadit za to, aby bylo vytvořeno více míst. A musíme se poučit z chyb Eh, Lisabonského programu. Musíme eh, učinit konkrétní kroky. A eh, pak je tady ještě jedna poznámka, pane předsedo. Nežijeme jenom chlebem, ale musíme posílit společné hodnoty. Očekáváme od komise, že se bude zasazovat za hodnoty, které se jedná, kde jedná se o ochranu menšin. Musíme se podívat na historii Evropy. Evropská lidová strana vás bude podporovat, ale také vás budeme velmi silně kritizovat. Děkuji za váš projev. A prosím, abyste, byli, eh, abyste respektovali čas, protože to je pro nás důležité. A nyní pan Hanes Svoboda, místo předseda skupina socialistické strany. Díky, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji, že jste tady všichni v takovém počtu se dostavili. O některých kolezích to nemohu říct, musím bohužel konstatovat, že ne všichni, kteří tady nejsou, tady nejsou. Oni eh, tady jsou, ale jsou tam, kde by být neměli. Eh, takže za druhé, Ehm, protože nemáme žádné společné usnesení, tak vám eh, předložíme také naše jednotlivé body, můžete se potom na to podívat a posoudit to detailně. Pane předsedo, souhlasím s vámi, nebo souhlasíme s vámi, že se jedná o konkurenceschopnost při ehm, to, a přitom musíme zároveň zajistit sociální bezpečnost trvalého hlediska v Evropě. Ehm, a samozřejmě je tady nezaměstnanost, která částečně roste a proti které musíme eh, bojovat. A děkuji vám za to, že jste se zmínil o boji proti chudobě. Mm, protože někteří šéfové vlád eh, si tím takto nejsou jisti. Jak to má ale nastat v době konzolidace rozpočtu? Eh, protože eh, pochopitelně rozpočty musí být konzolidovány, ale toto může nastat a tady bych poprosil komisi, aby na to dbala, aby to skutečně nastalo přiměřeně v určitém časovém odstupu, tak abychom nezapomněli na jiné cíle, které máme před sebou a to je právě boj proti nezaměstnanosti a chudobě. To by nemělo přijít zkrátka. A teď se nedávno konal summit v Kodobě, otázka třeba Ehm, ehm, otázka jiných menšin, ehm, paní místopředsedkyně, to je poznámka na vás, a také pan komisař pro sociální otázky. Při této příležitosti bych rád řekl, jak důležitá je tato otázka. Nedávno eh, jsem eh, v Srbsku viděl takové romské menšiny a osady a je neuvěřitelné, že tyto osady ještě v Evropě existují. Poprosil bych komisi, aby mm, vsadila všechno na to, aby se zabývala vážně tímto problémem chudoby a nezaměstnanosti a i tímto tématem. Dostávám se k dalšímu bodu. Jestliže hovořím o rozpočtové konsolidaci, tak potřebujeme i další investice. Dneska ráno jsme ale diskutovali s místopředsedou Kalasem. My jsme příliš málo investovali třeba do transevropských sítí a dnes vidíme, kde máme problémy, protože i nadále pokulháváme eh, za tím, eh, co bylo rozpracováno v tzv. Delorově plánu. Tady bych vás poprosil, když mluvíte o partnerství, pane předsedo komise, právě co se týče rozpočtové otázky a budoucích rozpočtových věcí, tak toto partnerství potřebujeme, protože už teď, no to vidíme na maličkostech, i um, um, rada chtěla eh, krátit rozpočty, to si nenecháme líbit. A potom jste hovořil o Monteho zprávě. To je určitě důležitá zpráva a je také správné, že pana de Monteho jste tím pověřili, protože je určitě odborníkem na tomto poli. Ale a Právě se k tomu dostávám. Jestliže mluvíme o společném trhu, tak musíme hovořit také o sociálním trhu, o sociálním tržním hospodářství. A tady eh, máme eh, služby, které jsou pro nás důležité. Vy jste přislíbil, že tady eh, přijdete s návrhy, co se týče rámcové směrnice. Nechceme tady probírat jednotlivě všechny body, ale myslím si, že je důležitá evropská identita právě co se týče těchto služeb na komunitární úrovni. A vzhledem k dopravním problémům, ve kterých se nacházíme, vidíme, jak důležité jsou třeba eh, eh, železnice komunitární, ať už jsou provozovány soukromou nebo státní rukou, musí být správným způsobem řízeny a spravovány. A tady musí být eh, společná evropská politika, společné evropské služby. Ehm, pak ještě poslední a myslím rozhodující bod. Vy jste mluvil o hospodářské krizi. Bylo také mluveno o Řecku a jiných zemích, které jsou v krizové situaci stále. Minule jsme konstatovali v diskuzi s panem Van Rompuyem, že to, co rada eh, v tomto případě udělala, to nebyl špičkový výkon. Nebyl to velký evropský špičkový výkon. Kdyby to celé se už udělalo před dvěma nebo třemi měsíci, tak eh, by eh, Řecko se ušetřili vysoké úrokové platby. Vy jste na, tom, na to poukázal, ale já si myslím, že potřebujeme více informací, potřebujeme silný hlas komise, eh, která bude požadovat tyto věci. Dávám vám také za pravdu. Nejde o to, protože tomu je vždycky špatně porozuměno, když až přijde krize, tak ehm, ehm, se deficity eh, rozprostřou všude, že budeme zasahovat až tehdy. O to nejde. My tomu musíme předem zabránit a to příslušnými kontrolními organismy, eh, příslušnými kontrolními organismy rozpočtovými. Už teď jsem slyšel vlády říkat, ne, ne, ne, naše statistika, na to se dívat nemůžete. Na naš náš, na to, jak eh, zpracováváme náš rozpočet, na to se dívat nebudete. To je nepřijatelné. Pokud tomu chceme zabránit tomu, co nastalo v posledních měsících a letech, tak eh, to musíme udělat. Proč eh, by měla vláda tajit své statistiky nebo své rozpočtové struktury? Samozřejmě musí mít určitý manévrovací prostor, ale zvláště v eurozóně tento manévrovací prostor musí vypadat tak, aby ladil s evropskými cíli a směry. Pane předsedo, mm, my jsme ochotní jít do toho partnerství partnerství, o kterém jste se zmiňoval. Ale myslím si, že toto partnerství musí být založeno na silné pozici parlamentu, ale také komise. Vyjednáváme teď ještě v těchto dnech o um, rámcové dohodě. Ta upravuje některé jednotlivosti, ale eh, duch celé dohody je rozhodující. A ten duch musí vypadat eh, tak, že řeknete jasně, že pokud někteří šéfové vlády budou chtít zneužít Lizabonské smlouvy, tak aby posílili svou vlastní pozici, ne, Lisabonská smlouva má posílit Evropu a tady potřebujeme právě silný hlas komise, určitě vás podpoříme, i když třeba máme rozdílné názory na některé eh, detaily, ale obě strany musí bojovat za silnou Evropu právě v těchto dnech, když a právě pro setkání i šéfu vlád, toto je velmi důležité. Děkuji. Děkuji, paní převodní. Děkuji vám, pane Svobodo za poznámky a za to, že jste dodržel čas, protože to je důležitý aspekt. A nyní Maria Del Sarnes, za liberály a demokraty. Děkuji vám. Já mám pocit, že tento program je trochu takový bojácný, když vezmeme v úvahu, jaké výzvy před náma leží. A pokud jde o finanční rámec, tak souhlasím s tím, co říkal pan Barnier. Barnier, myslím, že kdybych se opatření přijela dřív, byli bychom mnohem dál. A kdybychom šli to tím směrem eh, oddělení eh, vlivu bank a kdybychom bychom se podívali na derivativy, nedošlo by to tak daleko jako ve Spojených státech. Každopádně musíme dělat všechno možné, aby skutečná reálná ekonomika eh, měla eh, dostatečné dlouhodobé investice a které by byly bezpečné. Byla bych ráda, kdyby se pracovalo v tomto smyslu na konkrétních projektech, které ovšem v tomto programu nejsou. Jaké jsou velké projekty, abychom uskutečnili eh, třeba tu železniční Evropu, když eh, vidíme, že třeba dnes se zrušilo 28 tisíc leteckých linek. Mluvíme velmi mnoho o této železniční Evropě, ale ale proto potřebujeme hospodářskou koordinaci. E, byla bych tedy mnohem raději, kdyby komise k tomu něco řekla, protože potřebujeme e, průmyslovou, ekonomickou a rozpočtovou koordinaci. Hovoříme o e, použití opatření na záchranu veřejných financí a v tomto smyslu musíme pracovat na e, daňové konvergenci, i když to není moderní e, téma. Máme rozpočet pro Evropskou unii a možná bychom ho mohli využít k růstu. Takže pokud jde o tu budoucí strategii 2020, ne zbavujme se cílů, které máme v oblasti chudoby a výchovy vzdělávání, protože v Evropě jde o model Evropy, který chceme mít. Eh, děkuji vám, paní de Sarnes a dávám slovo paní Rebeka Harms. Děkuji, pane předsedo, vážený předsedo komise, vážení eh, komisaři. Eh, přeji si, aby parlament projevil úctu s větší přítomností. Určitě na tom budeme muset ještě pracovat. Pracovní program, který jste předložili, je velice široce koncipovaný a obsahuje nadpisy, titulky, které jsou velice ambiciozní, alespoň tak znějí už jenom úvod eh, eh, zní nová éra. Nejsem si jistá, jestli to, co v jednotlivostech eh, se pak píše pod velkými titulky, jestli to odpovídá tomuto tak dobře znějícímu titulu a nároku. Jde vždycky o klimatickou krizi, jde dále o finanční a hospodářskou krizi. Řecko znovu ukázalo, že e, v Evropské unii e, máme nejenom z hospodářského hlediska stále větší e, propast, ale že i sociální propast, tedy podmínky, za kterých evropští občané pracují na jihu, na východu nebo na severozápadě, že tyto podmínky jsou velice rozdílné. Tedy výzvy jsou obrovské. Celkově Ehm, ještě k oblasti sociální Evropa a více spravedlnosti. Ehm, kolegovi Svobodovi mohu dát pouze za pravdu, protože tady je nezbytné pracovat dále ehm, na tom, aby to, co teď máme na stole, aby to bylo, bylo dostačující, aby tady nebyla stále větší chudoba v Evropské unii. A o tom zatím nejsme úplně přesvědčeni, že to tak je. Jestli, otázka, jestli důsledky, které plynou z finanční krize a následující hospodářské krize, jestli z toho byly tyto důsledky vyvozeny to, co teď můžeme říct k finanční integraci, k ekonomické integraci a co si myslíme, že je správné, je to, že byly znovu předloženy návrhy o přizpůsobení se eh, podnikatelských eh, daní. My jako zelení jsme velice proto, vždycky jsme byli proto, abychom toto věc posunuli kupředu. Jsme také pro zdanění eh, energií a na to se budete tady moci spolehnout na nás, protože až k tomu konečně dojde, tak jsme pro, ale co se týče zkušeností s finanční krizí, eh, co, nás, eh, co nám tady i nadále chybí, je jasný pracovní síl týkající se finančních transakcí a daní. Eh, tady mohu samozřejmě říct, že čekáme ještě na členské státy, ale myslím si, že to je právě to, co říkal i pan Sayer. Někdy je nezbytné předložit konkrétnější, přesnější požadavky a bojovat i za ně. Eh, Řec, na Řecko jsme nereagovali dostatečně, to je jasné. Eh, nebyl učiněn žádný návrh ehm, pro eurobondy a to nepovažujeme za eh, korektní věc. Pane Barozo, vy jste ve své kampani ehm, na druhé legislativní období ehm, mluvil o službách veřejného zájmu a velice jste je hodnotil, přisuzoval jste jim velkou prioritu a také jste byl dotazován na to na frakcích a myslím si, že i tady pod titulkem Člověk ve středu těchto služeb veřejného zájmu a všechno to, eh, co jste k tomu připravili eh, za úpravy, eh, tady to chybí, protože jinak byste už přišel, byste porušil byste jeden z vašich velkých osobních příslibů. A pak, dámy a pánové, otázka klimatu. Generální ředitelství nejrůznější, která se teď už zabývají mm, ochranou klimatu, ta pracují na různých scénářích s nejrůznějšími cíly a směry pro, do roku 2050. Co se týče dopravy, tady jde o 70% snížení z dlouhodobého hlediska u energií. No 75%, tedy eh, některé věci ještě nebyly stanoveny. Já myslím, eh, že by to mělo být stížádostivější, ale jasné je, že v žádném generálním ředitelství Bali nehraje roli a eh, ani cíl z dvoustupňový nehraje roli. To je důležité pro velkou evropskou klimatickou diplomacii. Co nám to pomůže, když tady nemáme Bali ani dohody, které byly učiněny v rámci G8. Zcela zjevně eh, to bylo řečeno jen tak do větru, takže to, co je v programu, to není dostačující eh, k tomu, aby v Bonu nebo v Cancunu nebo v Jižní Africe jsme eh, byli úspěšní a mohli tam vystupovat jako Evropané. Myslím, že tady máme ještě hodně práce před sebou. Děkuji. Mr. President Timothy Děkujeme, pan předseda Kirkhope za ECR. Vážený pane předsedo, když hovoříme o programech, nezapomínejme na program z roku 92. To byl program, kde jsme zjistili, že si Evropská komise musí spíše mm, zvolit jednu prioritu, jednu politiku, na kterou zaměří svou pozornost. Společný cíl, to byl opravdu kvalitní cíl, který pochopili všichni hráči, všichni zainteresovaní a samozřejmě i veřejnost. Ovšem od té doby komise přichází s různými iniciativami bez ohledu na to, zda Evropa je tím správným fórem nebo zda skutečně je komise schopná dosáhnout hmotných cílů. Doufali pouze, že časem se to stane populárnější. Tento přístup selhal, proto vítáme tento nový přístup, který připravil pan Barroso. Evropská ekonomika je ještě pořád v krizové situaci, musíme mít konzistentní přístup, to je samozřejmě Nehovoříme pouze o té krizi, kterou způsobily banky nebo nyní eh, dopravní krize. V podstatě ta krize, ta základní krize, která znamená to, že Evropská unie zaostává za konkurenceschopnějšími ekonomikami Asie či Ameriky. Právě proto podporujeme tuto základní strategii Evropské komise pro rok 2020. Samozřejmě, že je zde mnoho podrobných ještě oblastí, kterým bychom se chtěli věnovat a členit to do toho. Ten základ je dobrý, potřebujeme strategii pro inkluzivní, inteligentní růst, růst, udržitelný růst, který vytvoří vysokou zaměstnanost, sociální začlenování, koherenci. Ano, s tím souhlasíme. To by měla být priorita pro Evropskou komisi. Naše ekonomická prosperita, všechny výhody do budoucna, to záleží na úspěšných podnicích, podnikatelích, kteří vytváří bohatství, udržitelná místa, produktivní um, um, zaměstnanost. To je ten nejlepší boj proti chudobě a proti krizi. Právě proto vítáme opětovné rozšíření společného trhu, inteligentní regulace, i to, aby implementační pravidla byla opravdu konsistentní, férová v celé Unii, abychom snížili eh, byrokracii administrativu, abychom sdíleli eh, osvědčené postupy, nejlepší praxi, modernizovali pracovní trh a odstraňovali překážky v oblasti obchodu. Chceme vytvořit dynamickou evropskou ekonomiku. V tomto budete mít naši podporu, pane předsedo. Některé opatření bohužel by mohou zasahovat do pravomocí členských států. Například máme zde ovšem konspekty, jako je Evropa občanů. Některé oblasti, v některých oblastech očekáváme reformy, například společná zemědělská politika. Bohužel nedošlo k nějakému férovému řešení pro naše zemědělce zatím a pro rybáře. Společné cíle v oblasti zahraničních aktivit by neměly být převzaty Evropskou komisí. Měla by v tomto ohledu spolu um, přijít spíše jednat rada. ECR je založeno na subsidiaritě, na tomto principu my chceme, aby Evropa přinášela skutečné výhody a doufáme, že Evropská komise i pan Barroso a my všichni využijeme příležitosti z tohoto pracovního programu, který by chtěl, aby Evropská unie hrála důležitou roli v, ekonomickém, v ekonomické obnově v, tomto, v těchto obtížných eh, letech, které nás čekají do budoucna. Děkujeme, děkujeme vážený pane předsedo za vaše vystoupení a nyní za GUE NGL pan Miguel Portáš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Název programu, o kterém dneska diskutujeme, zní Nastal čas do všem trvalo nám pět dní, abychom vůbec organizovali videokonferenci evropských ministrů dopravy. Tak to skutečně mohu poblahopřát panu Barosovi k tomuto vtipné, k této vtipné poznámce, protože ano, skutečně čas nazrál, abychom jednali, ovšem proč jsme nejednali eh, mnohem mm, dříve. Znamená to nějakou sebekritiku tento název, nebo je to pouze nějaký byrokratický název dalšího byrokratického dokumentu? a v podstatě jsou to prázdná slova pouze další a další slova. Skutečně bojujeme proti chudobě a sociálnímu vylučování. Ano, ovšem mm, nevidíme žádné konkrétní záležitosti. Ve vašem dokumentu se hovoří pouze o iniciativě pro širší uh, přerozdělování zisku pro růst zaměstnanosti. To je snad opět vtip, ne? O jaké iniciativě zde hovoříme, jakým způsobem tím budeme schopni kompenzovat nedostatečnou sociální pomoc členských států, mm, protože nemáme dostatek stabilizačních programů. Jak chce komise rozčlenovat nebo přerozdělovat e, zisky, když žádný ekonomický růst nevidíme? Měli bychom snížit čísla Eh, v oblasti chudoby, aniž bychom se dotkli zisku těch nejbohatších. My s vámi nesouhlasíme. Nesouhlasíme ve vaši, o vaši, nesouhlasíme v oblasti vašich politik, pokud jde o zredukování deficitu, že snad se tím eh, z, zlepší ekonomiky, že se tím snad zlepší státní deficit, je ovšem to přece povede k další nezaměstnanosti. Ano, nastal čas, abychom jednali, abychom udělali konkrétní kroky. Evropa údajně má spojit síly, abychom bojovali proti krizi. Ovšem, co si o to myslí řekové, skutečně jsme postupovali rychle, postupovali jsme spravedlivě a co ratingové agentury? A co Portugalci? Zeptejte se Portugalců. Vždycky, když komisař hovoří o ekonomice, tak ceny potravin u nás rostou. Zeptejte se Portugalců, zeptejte se Evropanů, proč jsou věci takové, jaké jsou. Hmm. V podstatě lidé kdy, vždycky, když slyší vaše prohlášení, tak si uvědomují, že to bude pouze další vtip. Děkujeme a pan Ferrero Povera za EFD. Děkuji, prezident le imprese soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono společnosti především malé a středně velké podniky, které představují 99 naší produktivity v Evropě, našich podniků, představují základní, tyto potřebují základní věci, přístup, jednoduchý přístup k úvěrům, flexibilitu na pracovním trhu, méně byrokracie při zakládání a řízení svých podniků a ochranu proti nekalé konkurenci jsme si uznáváme práci, kterou vykonala Evropská komise v oblasti urychlení evropské legislativy. I to, že urychlila řešení asi 1600 různých eh, legislativních aktů. Zároveň jsme uvítali práci skupiny na vysoké úrovni pod vedením pana Štojbera. Situace na poli mezinárodního obchodu ovšem nás neklidňuje. V tomto krizovém období vidíme obrovské rozdíly ehm, na tomto poli. Evropské podniky nejsou schopny bojovat proti sociálnímu a environmentálnímu dumpingu, který vidíme po některých rychle rostoucích ekonomikách, například v Číně, kde vidíme, že neexistuje žádná sociální ochrana, pracovní síla je nesmírně mm, levná, nejsou zde žádné ekologické standardy. Evropská komise by měla být agresivnější v tomto ohledu, měla by bojovat um, rovněž proti um, falšování produktů, měla by bojovat za práva duševního vlastnictví. Další oblast, které se komise vůbec nevěnuje, je oblast um, kohezní politiky. Poprvé od roku 74 uznáváme roli horských regionů, které představují 40 našeho území a asi 90 milionů občanů. Proto mm, volám potom, aby ten další legislativní program Evropské komise obsahoval návrhy pro rámcové programy, které by udržely rozvoj a mm, rozvoj právě v těchto horských oblastech udržitelný rozvoj a zároveň možnost využitelných zdrojů energie, které právě horské regiony představují. Děkujeme, pane Provero, a nyní pan Andrew a Andrew Williams Browns. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, v plánu pracovním komise na rok 2010 se hovoří o takových věcech jako globalizace a hovoří se o konkurenceschopnosti. Fakt je, že jste se nedostali ke globalizaci. E, my jsme vlastně e, daleko za e, rozvíjejícími se ekonomikami v tomto smyslu. Možná se nám podaří znovu získat konkurenceschopnost, pokud se dostaneme na tuto úroveň. Každopádně jsem, nejsem proto ve, nejsem pro členství v Evropské unii. Kde bych byl, tak bych byl proto, aby podpořili své lidi. Protože fakt je, že nejde ani tak o ekonomickou unii, jako o globální unii, která má zajistit služby. E, myslím, že by bylo třeba e, znovu e, upravit, znovu podpořit výrobní základnu a zajistit tak pracovní místa Evropa eh, by měla eh, zájet své zemědělství a eh, průmysl před globalizací. Musíme jednat globálně a kolektivně, jinak nás to všechno zničí. Fakt je, že musíme dále rozvíjet společné imigrační politiky a vyrovnávat problém stárnutí. Stárnutí je problém v mnoha zemích. A je třeba, my jsme zjišťovali, proč ten problém vzniká. Fakt je, že spousta žen si může vybrat, zda bude mít kariéru nebo děti a je to jejich eh, právo, ale eh, problém je, že, že mnohé ženy pracují proto, aby mohly platit eh, účty a ne proto, že by se chtěli vzdát svého mateřství eh, pokud jde o ekonomické síly, měli bychom zaujmout eh, férový přístup. Změny těchto sil se objeví v odpovídajících změnách v demografickém vývoji a eh, velké rodiny, které existují ve třetím světě, a které, jak si myslíme, ovlivňují negativně opravu, eh, ovlivňují negativně Evropu, vycházejí z negativních premis, protože je zde o eh, demokratické a sociální principy. Děti emigrantů jsou stejně eh, evropští jako původní obyvatelstvo. A různé kultury znamenají různé lidi a ne ne naopak. E, produkty těchto kultur e, jsou naše produkty a e, kdybychom respektovali, přijímali produkty třetího světa, znamená, znamenalo by to, že bychom přijímali nebo se stávali produktem třetího světa a Evropa ztrácí Evropany. Děkuji vám a dávám slovo předsedovi Evropské komise panu Barosovi. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ti, kteří jsou proti Evropské unii, tak těm samozřejmě mohu říci, že zde přesto vidíme velikou konvergenci, velikou schodu v rámci Evropského parlamentu, pokud jde o plán, který představujeme. Jeden společný bod, který jsem v podstatě vycítil ve, v těch nejreprezentativnějších politických skupinách, je to, že potřebujeme ambicioznější přístup v celé Evropské unii. Několik poznámek, kterým se věnovali poslanci a se kterými souhlasím. Pan Zajer, pan Zajer hovořil o tom, že musíme mm, bojovat proti těm pětiletkám komunistického režimu. Ano, to je pravda. Právě proto chceme mít určitou pružnost. To je nesmírně důležité, tak abychom opravdu se přizpůsobili ekonomice a i prostředí, které se neustále mění, té skutečnosti, realitě. Ovšem, rád bych reagoval na pana Zajera i pana Svobodu a řekl jim, že ano, máte pravdu, máte pravdu, chcete, aby byli aktivnější s ohledem na ekonomické, finanční záležitosti z evropské, na evropské úrovni. A hovořit o tom, že členské státy trochu se obávají, ano, to máte pravdu, ovšem Evropská komise má totiž větší pravomoce, pokud jde o monitorování eh, veřejných eh, financí a tak dále. To já chápu. My jsme v rámci první komise představili takové, taková nařízení, které umožní například Eurostatu eh, více možností v oblasti auditu. Členské státy proti tomu vystoupily, nechtějí, aby Evropská komise mohla vykonávat tyto posílené role. Čili já si myslím, že jsou zde určité lekce, kterou, které bychom si měli vzít eh, z této mm, krize. Jsme více a více propojení. To už nejde pouze o nějaké národní ekonomiky, národní problémy. Samozřejmě, že je to do jisté míry národní záležitost, ovšem je to evropský zájem, právě proto potřebujeme více koordinace. A pan Zajary, pan Svoboda, dokonce i paní Desarnes a všichni ostatní s tím si myslím souhlasí. Ano, je zde, je zde potřeba. Je zde potřeba této ekonomické hospodářské politiky, která bude koordinovanější. A právě to je náš postup. Před rád bych zdůraznil především ty ambice, o kterých se zmínil pan Svoboda. Rád bych mu za to poděkoval. To znamená to posílené partnerství. Posílené partnerství mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Především, když hovoříme o finančních výhledech, je velice důležité bojovat proti určitě tím, řekněme, těm meziparlamentním postupům a tak dále. To nás opravdu překvapuje, protože v podstatě Lisabonská smlouva jde proti tomu, chce spíše posílit tu evropskou dimenzi. Ovšem já skutečně doufám, že se poučíme. Poučíme ve prospěch celé Evropy. Například paní de Sarné se o tom zmínila, hovořila o finančních, um, finančních eh, nařízení, regulaci v této oblasti. To je ironické téměř. Mnoho členských států požadovalo určité věci v této záležitosti a všechny souhlasili a nakonec, abychom, abychom snížili ty ambice, které představila komise po de rozjérové zprávě. To znamená, že je zde velice často určitá propast mezi těma prohlášeními, deklaracemi a poté rozhodnutími. Já skutečně doufám, že my společně budeme moci překonat tuto propast společně s Evropským parlamentem, abychom dosáhli spíše koordinovanějšího přístupu na evropské úrovni, protože si myslím, že potřebujeme koherenci této oblasti, ambice. Velice důležitou otázkou v tomto ohledu rád bych zúraznil to, že musíme pochopit zásadu subsidiarity, musíme ji porozumět. Já jsem pro subsidiaritu, rád bych zdůraznil podporu tomu, čemu řekl pan Kirkhope. Ano, to chápu, ovšem, hm, co to znamená subsidiarita? To znamená, že se musíme rozhodnout, která je ta nejlepší úroveň pro přijímání rozhodnutí. Například to eh, dopravní eh, krize, to je opravdu zajímavé. Dneska v tisku, a to nejenom v tisku, euroskeptickém, eurofobním, eh, nějaké opravdu skandalózních hm, novinách, ale v seriózních novinách v podstatě Evropská unie uznává, že došlo k určitým chybám, pokud jde o zrušení těchto, těchto letů. Přece to je, to je neuvěřitelné, přece to, to je na úrovni národní, která má, která má opravdu řídit leteckou dopravu. Přece to by to byli regulátoři na národní úrovni, kteří přijali tato rozhodnutí a najednou ti to hm, protestují proti Evropě, ti, kteří chtěli, aby Evropa přijímala nějaké, nějaké rozhodnutí. Přece to nebyla Evropská komise, která hm, způsobila výbuch této sopky na Islandu. To přece to je hm, neuvěřitelné udržitelné. Čele. opravdu jsou zde různé úrovně odpovědnosti. Je to odpovědnost na úrovni národní, odpovědnost na úrovni evropské a proto musíme postupovat tím nejvhodnějším způsobem. Pokud přijímáme rozhodnutí, my jsme připraveni převzít svou odpovědnost na straně komise, ovšem měla by zde být i určitě jste propojeni s Evropským parlamentem a říci, která, co je naše odpovědnost, co je vaše odpovědnost a tak dále, protože neustále je zde takový ten reflex, především když dochází k nějaké krizové situaci, tak v podstatě neustále hovoříme tou retorikou spíše populistického charakteru, národního charakteru a všechno házíme na Brusel. Brusel je odpovědný za všechno, možná i Štrasburg, což čím vlastně se jaksi vyvinujeme z té národní odpovědnosti. Prosím vás, abychom opravdu postupovali rozumně, abychom si řekli jasně to, co můžeme udělat na evropské úrovni, jakým způsobem můžeme přijít s tou přidanou hodnotou ehm, k našim členským státům, demokratickým státům, tak, aby jsme se mohli zaměřit na naši agendu, agendu, kterou jsme připravili pro rok 2020. Myslím si, že to znamená ty základní priority, které před Evropou stojí. Chceme dosáhnout růstu, ovšem ne jakéhokoliv růstu. Chceme, aby to bylo určitý spravedlivý růst, zelenější růst, udržitelnější růst, inteligentnější růst s ohledem na ty výzvy, která čekají do budoucna, abychom měli ty nové zdroje růstu v Evropě. Chceme, abychom mohli čelit těm větším problémům, které před námi stojí. Především dneska odpoledne o tom budeme hovořit. Například chudoba, která postihuje naše mladé lidi. A právě proto, právě proto potřebujeme toto spojenectví mezi institucemi Evropské unie. Samozřejmě, že chceme spolupracovat upřímně i s našimi, loajálně s našimi členskými státy, tak abychom přinesli našim občanům jasné konkrétní výsledky. Toto je dobrý základ, který máme pro práci, která nás čeká do budoucna. A po této rozpravě doufám a všichni mý kolegové, myslím, že opravdu se cítí pozbuzení, mm, cítí povzbuzení z vaší strany, to, že chcete, abychom byli ještě ambicioznější v těch úkolech, které jste nám svěřili. Děkuji, pane předsedo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za tą Děkuji vám, pane předsedo Baroso, za reakci. A rád bych řekl, že Komise má v Evropském parlamentu velkého spojence ve všem, co dělá pro Evropské společenství. Většina poslanců Evropského parlamentu podporuje to, co Evropská komise dělá a podporuje myšlenky dalších pravomocí pro Evropskou komisi, především v krizovém prostředí my, je nám jasné, že Evropská unie je potřebná a že Evropská komise by měla mít větší pravomoci. Věříme, že Lisabonská smlouva je ve prospěch eh, evropských občanů a musíme na svá bedra přijmout větší odpovědnost a smlouvě vdechnout život. A chci zajistit pana předsedu, že většina evropských poslanců je vaším spojencem. A nyní dávám slovo panu Lópezi Garidovi, aby za, zakončil tuto diskusi. Pane předsedo, chtěl bych využít této příležitosti, abych popřál, eh, poblahopřál komisi a eh, jejímu předsedovi eh, Barosovi k tomuto velmi Eh, ambicioznímu programu, který zde prezentoval a který je, jde v liniích španělského předsednictví i nakonec celého tria tvořeného Španělskem, Belgií a e, Maďarskem. Rada spolupracuje s komisí a s Evropským parlamentem a rád bych poděkoval poslancům e, za příspěvky, které podporují legislativní program Evropské komise. Komise se velmi snažila my všichni víme, že nová komise, tak tato komise, eh, Barosova komise číslo dvě, eh, měla fungovat od 1. listopadu že začala vlastně pracovat z různých důvodů trochu později a veškerý ten ztracený čas eh, dohonila a španělské předsednictví ti za to děkuje. A děkujeme panu předsedu Barosovi, děkujeme místo předsedům i ostatním komisařům a komisařkám za to, co děláte, protože my uznáváme vaše úsilí. A stejně tak Evropský parlament vždycky, když byla diskuse o těch těchto tématech Evropský parlament projevil parlamentní přístup a já využívám této příležitosti, abych znovu požádal Evropský parlament o podporu a o schválení těchto legislativních iniciativ. Byl bych rád, kdybychom to schválili co nejdříve, abychom eh, dohonili ztracený čas. Děkuji vám za příspěvek. Eh, děkuji vám za reakci jménem Rady. Děkuji vám za podporu práce Evropské komise. Rád bych ještě jednou poděkoval předsedovi Barosovi i všem dalším přístupným komisařům který je zde mnoho a dokazuje to, že si vážíte práci Evropského parlamentu a těmito slovy bych rád ukončil eh, diskusi k tomuto bodu. Děkuji vám, pane předsedo. sorry, just looking for the for the. So colleagues, our Vážení kolegové, naším posledním bodem před